Good morning. Please be welcome. Dobré ráno, vítejte tady všichni. Vážení kolegové. Parliament, members of the national delegation. Vážení poslanci, vážení zástupci národních parlamentů, delegace národních parlamentů, všichni, kdo se učíte, to, účastníte tohoto společného zasedání na téma Europol, vítejte, je mi potěšením Zahajujeme druhé zasedání naší meziparlamentární konference a nejprve mi dovolte vřele přivítat paní ministrině Marie Ohysalo, ministrině vnitra Finska. Finsko má během tohoto pololetí předsednictví Evropské unie. A my začneme tedy analýzou oblasti eh, interní bezpečnosti a návrhem programu na, let, na roky 2019-2024. Paní ministrině eh, na našem zasedání zastupuje Evropskou radu, protože Finsko má předsednictví Evropské unie v tomto semestru. A já myslím, že můžeme začít. Po této prezentaci se vyslechneme vystoupení druhé skupiny panelistů. Ale ještě předtím dáme slovo také spolu eh, předsedkyni tohoto společného zasedání, která tu zastupuje finskou delegaci. Děkuji, vážení kolegové. Já bych také ráda přivítala paní ministrině Ohysala na tomto našem zasedání. Paní ministrině, my se velice vážíme toho, že jste si udělala čas a přišla mezi nás na toto zasedání, protože víme, že finské předsednictví má spoustu práce. A nyní dávám tedy eh, slovo paní ministrině. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení místopředsedové parlamentu, vážení zástupci Europolu, děkuji za pozvání. Na úvod bych rád poděkovala za příležitost pohovořit k vám na téma priority finského předsednictví. Celý eh, svět se otřásá v důsledku rušivého, rušivých jevů, rušivého vývoje a samozřejmě Europol o tom dobře ví. Naše společnost eh, se mění před očima, zároveň se snažíme přizpůsobit změnám souvisejícím s vývojem technologie, klimatu a demografických eh, jevů. Následně tedy náš přístup k vnitřní bezpečnosti na úrovni Evropské unie musí být eh, multidisciplinární a zároveň harmonizovaný, vzhledem k tomu, že jde o různé přeshraniční hrozby. Je to kombinace eh, klimatické krize, polarizace ve společnosti, hybridních hrozeb a terorismu. Nic z toho se nepodaří vyřešit samostatně. Je třeba k tomu přistupovat jako k určitému horizontálnímu tématu, které představuje eh, celkovou hrozbu pro bezpečnost Evropské unie. A navíc tedy žádná z těchto hrozeb, žádnou z těchto hrozeb se nepodaří eliminovat úplně. Záleží tedy na tom, jak k ním budeme přistupovat. A ve chvíli, kdy začínáme řešit tuto problematiku, měli bychom být na špičce potenciálních strategií a zdůrazňovat především společenskou a sociální dimenzi problematiky bezpečnosti. A to v sobě zahrnuje také boj proti chudobě, sociální exkluzi a diskriminaci, protože to může významně přispět k prevenci v oblasti některých hrozeb. Musíme také dále hájit naše společné hodnoty, včetně eh, vlády zákona a pořádku. Musíme se snažit vytvářet rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na věk, barvu pleti, fyzické schopnosti či pohlaví. Musíme budovat společnost, kde jednou ze zásadních hodnot je právě nediskriminace. A všechno tohle bude možné jen pokud budeme v největší možné míře eh, rozvíjet naše přednosti, talent, diverzitu a potenciál. V tomto duchu finské předsednictví zahájilo debatu na téma a budoucí podoba interní bezpečnosti v Evropské unii. Klíčovým prvkem této debaty je posílení operační spolupráce mezi donucovacími orgány a také posílení již důležité role, kterou hrají bezpečnostní a spravodajské agentury v Evropské unii, včetně Europolu. Spolupráce mezi donucovacími orgány bude stále více založena na technologické báze a bude si vyžadovat vzájemnou součinnost informačních systémů a výměnu informací. Finské předsednictví také zdůrazňuje, že každém stádiu trestního postihu je třeba zvážit dopad eh, dané činnosti na interní bezpečnost a zdůrazňovat také tedy i mezinárodní rozměr spolupráce mezi soudními orgány této věci. Pokud jde o klimatickou krizi, to je jistě ta největší zodpovědnost a zároveň výzva pro naši generaci. Tato výzva nezná žádné odvětvové hranice, nezná žádné fyzické hranice, a máme před sebou spoustu práce. Máme konec konců jen jednu planetu, která je v znepokojivém stavu. Proto musíme začít vyvíjet úsilí, které zachová život na naší planetě pro budoucí generace. Evropská unie se musí eh, snažit eh, o průřezovou spolupráci mezi všemi zainteresovanými aktéry. Jak řekla Ursula von der Leyen, Evropa by se měla do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Aby se nám to opravdu podařilo, musíme rozhodovat ve velkoryse a zároveň rozhodně a společně, tak, abychom zachovali život na této planetě. Mladí lidé po celé Evropě volají po opatřeních, která umožní bojovat s klimatickou krizí. A my, dospělí, máme právě tu zodpovědnost eh, přijít s konkrétními opatřeními. To je zvláště důležité i z bezpečnostní perspektivy, protože nic nevede k radikální eh, násilné radikalizaci rychleji než právě ztráta jakékoliv naděje na lepší budoucnost. To znamená, že z projevy klimatických změn musíme začít bojovat dnes, ne zítra. Pokud jde do, o budoucí podobu hybridních hrozeb, naše kapacity na jejich eh, řešení musí být posíleny jak na úrovni Evropské unie, tak úrovni členského státu. Jednotliví aktéři eh, v sektoru interní bezpečnosti se musí snažit o posílení odolnosti našich společností, posílení a schopnosti odolat různým vlivům. Tady je asi nejlepším lékem sociální koheze. Musíme postupovat společně strukturovaným a koordinovaným způsobem. I když v posledních letech klesl počet teroristických útoků, nebezpečí terorismu stále trvá. Finské předsednictví zdůrazňuje, jak důležité je pokračovat v debatě na téma prevence násilného extremismu a boje s terorismem. Fenomén tzv. zahraničních bojovníků a džihadistů představuje nadále hrozbu pro náš kontinent. Nesmíme však zapomínat, že terorismus existuje a projevuje se různými způsoby. A nesmíme tedy zapomínat ani na potenciální hrozbu, kterou představuje extrémní pravice. Prevence násilného extremismu a boj s terorismem spolu vzájemně souvisí. Naše snahy musí vycházet z komplexního vyhodnocení aktuální situace, aktuálních hrozeb a údajů, které máme k dispozici. Prevence nenávistných projevů přímo přispívá k boji a prevenci proti násilí a násilnému extremismu. Finské předsednictví se bere za úkol vyhodnotit efektivitu používaných opatření, které máme v boji proti násilnému extremismu. Zároveň také chceme vyhodnocovat potenciální nové hrozby. Nový technologický eh, vývoj na jednu stranu vybavil donucovací orgány novými nástroji v oblasti prevence a vyšetřování. Na druhé straně užití internetu, zvláště sociálních médií a jejich platform ze strany teroristů a eh, zločinců stále více roste. Obsah, který je k dispozici online, podněcující k terorismu sehrál klíčovou úlohu při téměř každém teroristickém útoku, ke kterému v Evropě došlo. Z těchto důvodů finské předsednictví prosazuje myšlenku legislativní úpravy obsahu, který je k dispozici online. A zdůrazňuje, jak důležité je, aby také poskytovatelé internetu spolupracovali. Potřebujeme mít jasně formulovanou legislativu a také jasně definovanou zodpovědnost každého aktéra, který vstupuje na, in, na internet. Když jsme prováděli přeskum nástrojů, které máme k dispozici pro prevenci násilného extremismu a terorismu, všimli jsme si, že teroristé a, a také zločinci užívají všech různých modů cestování. Proto musíme znovu otevřít debatu k, k myšlence uchovávání údajů o cestujících a rozšířit potenciálně tyto databáze i na další typy dopravy, nejenom leteckou. Finské předsednictví také zdůrazňuje, jak důležité je, aby se tedy schromažďování údajů PNR, tedy o cestujících, týkalo například i přeshraniční lodní a železniční dopravy. Jak už jsem zmínila, způsob, jakým komunikujeme a užíváme sociální média, se zásadně mění v 21. století a dochází také k urychlení celého procesu. Užití disinformací a takzvaných falešných zpráv představuje velice komplexní výzvu, eh, vzhledem k tomu, eh, že zahrnuje manipulaci vizuálních informací, falsifikaci oficiálních dokumentů, trolí útoky na platformě sociálních médií i krádež informací a identity. Povaha těch takzvaných falešných informací a dezinformací je taková, eh, že si vyžaduje zásadní zásah ze strany Evropské unie. A my bychom rádi požádali Europol, aby byl součený v naší snaze a tedy bojovat s touto výzvou. A to se týká i všech stravodajských agentur členských států. Fenomén nenávistných projevů se v poslední době dostává do popředí veřejné debaty. Ruku v ruce s manipulací informačních toků Jde také eh, trend cílených útoků na eh, státní činitele a představitele se záměrem zásadně narušit fungování eh, státních orgánů a dále tedy štěpit společnost. Podrývání veřej, důvěry, kterou veřejnost má v donucovací orgány a vládu zákona a pořádku nemůžeme tolerovat, protože to představuje podrývání základních principů demokratické společnosti. Společnost, ve které lidé mohou věřit orgánům, je společností, ve které si mohou věřit. A naopak, a konečně tedy boj s nenávistými projekty, projevy představuje způsob, jak bránit základní hodnoty našich společností. A navíc, ačkoliv můžeme mít různé názory, politické, političtí aktéři by měli dále usilovat o posilování a udržování sociální koheze a soudržnosti. A to především na bázi otevřené a transparentní eh, komunikace mezi všemi aktéry naší společnosti. Společně toho vždycky dokážeme víc. Svoboda projevu znamená jednu ze základních hodnot naší demokracie. Zároveň je však třeba si uvědomit, že svoboda projevu sebou nese i určitou míru zodpovědnosti. Neodůvodněné spochybňování úlohy, kterou hrají základní instituce naší společnosti, může způsobit nedozírné škody. Vždycky je mnohem těžší znovu vybudovat něco, co se podařilo zničit. Abychom udrželi krok s technologickými změnami, musíme tedy sledovat tento vývoj i proto, abychom dokázali identifikovat nové vznikající hrozby. Zároveň je také zásadní identifikovat eh, příležitosti a možnosti, které tato nová technologie přináší. Finské předsednictví tady tedy především klade důraz na posílení té tzv. kyberbezpečnosti. To se samozřejmě ale vyžádá určité zdroje ze strany donucovacích a soudních orgánů. V boji proti kybertrestné činnosti je důležité, mít možnost ukládat elektronický důkazní materiál způsobem, který umožní rychlý přístup k němu ze strany všech zainteresovaných orgánů. Tak, jak se urychluje výměna informací, je třeba urychlit i výměnu tohoto typu informací. Zároveň však nesmíme tedy zapomínat na ochranu základních lidských práv a ochr- mezi kterou patří právě i ochrana dat. A když se podíváme do budoucnosti, vidíme i téma umělé inteligence a automatizace. To bude mít zásadní dopad na vývoj našeho interního trhu a je důležité tedy mm, tady pozorně sledovat technologický vývoj a účinky, které nástroje automatizace a umělé inteligence mohou mít v oblasti bezpečnosti a potírání trestné činnosti. Tady tedy mám na mysli především problematiku sítí 5G, protože jejich fungování bude mít zásadní dopad na naše interní bezpečnost. Finské předsednictví si vzalo za úkol přeskoumat stávající legislativu a dostupné zdroje právě z pohledu toho, jaký dopad na ně bude mít další rozvoj umělé inteligence, automatizace a sítí 5G. Tady je důležité tedy zasazovat se o bezpečnost a zároveň ochranu základních lidských práv a hodnot, včetně tedy ochrany dat. Evropská unie existuje na bázi sdílených hodnot. My jsme na jedné straně ambiciozní, my podporujeme diverzitu, nechceme nikoho vylučovat z naší společnosti, ale když tedy jde o migraci, je třeba přijít se společným přístupem k řešení problematiky externí i interní migrace, spolupracovat se zeměmi mimo Evropskou unii a také chránit vnější i vnitřní hranice v rámci Evropské unie. Finské předsednictví se zaměří především na preventivní opatření v zemích původu a v transitních zemích migračních toků. Chceme především posílit partnerství mezi zeměmi Evropské unie a Afriky. Evropská unie má k dispozici celou škálu možných opatření, má zároveň tedy velice dobrý, solidní mezinárodní statut a to je takový předpoklad eh, k harmonizovanému řešení problematiky migrace Evropská unie jako celek toho dokáže daleko víc než jednotlivé členské státy samotné. Musíme především bojovat s nelegální migrací a také s pašeráky lidí. A konečně, pokud jde o klimatickou hrozbu, ta, ty klimatické změny ty představují zásadní hrozbu pro interní bezpečnost Evropské unie. A to právě v návaznosti i na problematiku nelegální migrace. Proto je důležité, abychom si uvědomili, že obě problematiky jsou vzájemně provázané a to, jak se nám podaří bojovat s důsledky klimatických změn, bude mít zásadní dopad na budoucí podobu nelegální migrace a migrační toky. Evropská unie chce tedy v zemích původu řešit problematiku populační exploze, nezaměstnanosti a hospodářského rozvoje. Takové výzvy je třeba řešit globálně. Je v našem zájmu dále rozvíjet partnerství se zeměmi původu i tranzitu migrantů, tak abychom aj e, tyto země nebyly pod příliš velkým tlakem. A navíc Součástí našeho komplexního přístupu k zabezpečení šengenské oblasti je také pozorné monitorování migračních tras a toků a zavedení azylových a migračních procesů, které jsou dobře odůvodněné a nadále se opírají o dodržování základních lidských práv a svobod. Finské předsednictví chce také tedy propagovat myšlenku legální migrace, přesídlení uprchlíků z některých hraničních regionů. A i když evropská legislativa v tuto chvíli již má možnosti legální migrace, je třeba tyto možnosti dále rozpracovat a zlepšit. Je třeba také dále reformovat a zlepšit fungování společného evropského azylového systému. Pokud budeme mít systém, který lépe funguje, odolává tlakům, vyžádá se to určité reformy. A tedy provádění těchto reform si nejprve vyžádá důkladnou a upřímnou diskuzi o tom, jak jsou implementovány některé nástroje na úrovni členských států. Již v minulosti jsme se soustředili na myšlenku solidarity a sdílení zátěže mezi členskými státy. A to se tedy, zvláště tedy tam, kde šlo o osoby se statutem mezinárodní ochrany, se statutem uprchlíka. A v tomto duchu chceme i pokračovat. Na jedné straně tedy je třeba pracovat na dlouhodobé reformě, na druhé straně je třeba přijít s praktickými opatřeními, a například pokud jde o, o zpracování a, žadatelů o azyl, kteří se po určité záchranné operaci na otevřeném moři vylodí v našich přístavech. A především záchrana jejich životů, tedy ve chvíli, kdy se plaví na moře, by měla být jednou z našich priorit. A respekt vůči základním lidským právům, včetně práva na právní ochranu, je také klíčové. Je důležité eh, provést revizi směrnice o návratu uprchlíků. My bychom je mohli využít k tomu, abychom zlepšili interní pravidla o navracení občanů třetích zemí, kteří nezískali právo usadit se v členském státě. V případě readmisních dohod hodláme nadále spolupracovat s třetími zeměmi a také tedy dále pracovat na koncepci reintegrace navracených osob, protože to je nedílnou součástí efektivní politiky návratu. Evropská unie na jedné straně eh, nadále tedy bude na svých externích hranicích postupovat v souladu se základními lidskými právy. Na druhé straně naše aktivity musí být skutečně efektivní a lépe koordinované. A to je také jedna z priorit, priorit finského předsednictví. Hodláme zpracovat nařízení o společné práci hraniční, našich pohraničníků na pozemní a mořské hranici. A já jsem si jistá, že tedy v rámci revize tohoto nařízení uspějeme. Je také třeba vybavit Frontex daleko silnějším a solidnějším mandátem tak, aby mohl lépe asistovat členským státům a optimalizovat systém, jakým jsou řízeny, jakým je řízena zpráva hranic v Evropě. Je také třeba zlepšit komunikaci v rámci Evropské unie v této věci a následně po té, co bude nařízení zpracováno, se musíme eh, zaměřit na jeho rychlou a účinnou implementaci. Především tedy eh, s důrazem na vzájemnou součinnost našich systémů. Pokud jde o systém ETIAS, který umožňuje rychlé předávání informací a pokud jde o rychlý přístup k jiným informačním databázím, doufáme, že tedy v rámci trialogu se podaří rychle pokročit ku předu. Lepší fungování těchto naše, systémů v rámci šengenského prostoru je naprosto zásadní pro naši budoucnost, ať už hospodářskou nebo společenskou. A finské předsednictví hodlá dále pokračovat v jednání o aktualizaci šengenského kodexu, tam, kde jde o naše vnitřní hranice návaznosti na stávající návrh komise je evidentní, že musíme přijít i s novými opatřeními, které ponechají členským státům do určité míry volnou ruku, tam, kde jde o konkrétní zásahy. Pokud se podíváme do budoucna, Finské předsednictví bude nadále podporovat myšlenku celoevropského integrovaného přístupu ke zprávě našich hranic. A zároveň si tedy uvědomujeme, že nadále vlastně primární zodpovědnost za tuto oblast zůstává v rukou členských států. Musíme mít účinné a transparentní nástroje, které zajistí plnou ochranu našich externích hranic a šengenského prostoru. Tady tedy podporujeme rozvoj politik, které to umožní. Pokud jde o financování eh, migrační, eh, tedy řízení migračních toků a ochrany hranic z evropského rozpočtu, to je tedy opatření přístupu k těmto zdrojům je jednou z priorit finského předsednictví. Zároveň však chceme tedy vynakládat prostředky i na to, aby eh, legální migranti měli přístup k právní pomoci a eh, rychleji se postupovalo proti nelegální migraci. Pokud jde o boj s přezraničním terorismem, trestnou činností a radikalizací a dalšími jevy, to by měl být také tedy eh, vlastně takový společný cíl všech evropských zemí a proto financován z evropského rozpočtu. Je velice důležité uvědomit si, že ve všech stádiích implementace našich procesů musíme brát ohled na dodržování základních lidských práv a svobod. Potřebujeme však prostředky z evropského rozpočtu i proto, abychom vyhodnotili hrozby pro naši bezpečnost, ať už interní nebo externí. Tady nestačí přicházet s jednotlivými eh, dílčími opatřeními. Je třeba tedy komplexně vyhodnotit eh, poznatky, které máme k dispozici. Je třeba tuto oblast dále zkoumat a to na evropské úrovni. Pokud budeme nadále soudržní a budeme postupovat solidně, nikomu se nepodaří nás rozštěpit. Děkuji. Thank you, minister Ohisalo. Děkuji, paní ministrině Ohisalo. A nyní zahajuji výměnu názorů. Maximálně máte k dispozici dvě minuty. A Závěrem paní Vojsalo odpoví na vaše otázky. Pan Apel, Polsko. Yours. Já budu mluvit po polsku. Já budu mluvit polsky. Děkuji vám, paní ministrině, za tu část, eh, kterou jste věnovala eh, kybernetickým ohrožením. To je opravdu výzva. Obecně mám dojem, že naše civilizace eh, funguje tak, že nejdříve něco vymyslíme a potom eh, eh, vymyslíme, jak to zneužít a potom teprve vymýšlíme, jak to mu zabránit, tomu zneužívání. A my jsme teď v téhle fázi. A připomíná mi to, co když si napsal Orwell, že budeme budovat takové ministerstvo pravdy, že internet směřuje k tomu teď, aby eh, maximálně eh, ohraničoval nebo omezoval eh, ty zlé věci, dezinformace, hledání, vyhledávání konfliktu nebo šíření těch zlých myšlenek, kterými zde vykonávají vliv třetí země nebo země, kterým nezáleží na rozvoji demokracie v našich zemích. A proto se mi zdá, že ten eh, proces eh, boje s eh, zločinností, s ohrožením na internetu musí být velice po, musí být velice pečlivý, opatrný, abychom nevedli dítě i zvaničku, abychom nevybudovali takové Orvalovské ministerstvo pravdy náhodou. Děkuji. Mr. Keteros. Děkuji. Pan Keteros, Kypr. Καλημέρα σας. Děkuji. Paní ministrině, ve svém projevu jste hovořila o prioritách finského předsednictví a mimo jiné jste uvedla, že chcete chránit vnitřní bezpečnost Evropské unie, bezpečnost občanů a chcete eh, potírat teroristické útoky, chcete jim bránit. Uvedla jste, že z toho důvodu předsednictví Rady chce vést veřejnou diskuzi o budoucnosti bezpečnosti Evropské unie. Mě by to ale zajímalo ještě podrobněji, v jakém stavu je v tuto chvíli návrh o rozšíření působnosti e, nové e, Evropské prokuratury, pokud jde o potírání přeshraniční trestné činnosti a terorismu. Dále jste také hovořila o svobodě slova. Velmi často nenávistné projevy Ehm, to se také dotýká svobodě, svobody slova a je to velice komplikované a obtížné. My samozřejmě všichni musíme potírat intenzivně extrémní projevy, eh, které vycházejí z nenávisti, diskriminace a rasismu. Děkuji. Thank you. And then... Děkuji, pan Sora Lehos. Evropský parlament, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní ministrině za projev. Mm. Je to velmi pozitivní a tedy um, k tomu, co jste říkala. Samozřejmě uh, internet se mm, rozvíjí a staví nás před nové výzvy. Jak je možné trestně stíhat kybernetické zločiny, kybernetickou trestnou činnost. A tady nejde jenom o terorismus, ale já jsem eh, rád, že jste na to upozornila. Na to, že je třeba vytvořit eh, preventivní pravidla, která by bránila teroristickým obsahům na internetu. Víme, že terorismus není pouze trestným činem, ale že představuje strategii, destabilizovat společnost. Nejde pouze o přímo způsobenou škodu, ale jde i o sociální a psychologické zákroky, destabilizaci obětí. To se stává součástí této aktivity teroristů. A bez pochyby k tomu dochází na síti. A e, já bych rád zmínil konkrétně dvě témata. Paní ministrině jistě bude vědět o tom, že Evropský parlament se postavil proti škrtům v rozpočtu v nejrůznějších oblastech a mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte vy a jaké kroky zamýšlíte podniknout, aby byla situace napravena. Potřebujeme udržitelné finance pro evropské agentury. A druhá věc, to se týká vaší práce a boje proti kybernetické trestné činnosti. Zajímalo by mě, jak vnímáte spolupráci s velkými technologickými firmami. Děkuji. Pan Mecu, Belgie. Děkuji paní spolupředsedkyně, děkuji paní ministrině za velmi jasný projev. Jedna z věcí, kterou jste vyzdvihla, eh, je eh, jmený registr eh, pasažérů. Jak víte, pět let čekáme na směrnici na evropské úrovni v oblasti letectví. V této věci v Belgii nyní máme jednu legislativu, která je širší, nezahrnuje pouze letecký provoz, ale zahrnuje také eh, Flixbus, železnici eh, a tak dále. Ovšem eh, tady bojujeme s tím, že některé soukromé společnosti nemohly být donuceny k tomu, aby sdíleli určitá data. A můj dotaz na vás, jako na expertku, je, zda by toto mělo být řešeno na evropské úrovni, zda bychom měli přijmout Vlastně nějakou přílohu nebo možná i novou evropskou směrnici, anebo si myslíte, že je to spíše v národní působnosti a zodpovědnosti? Děkuji. Děkuji. Paní uh, Heinalva, Finsko. Děkuji. Děkuji paní ministrině Ohisalo za konkrétní představení našich společných výzev v Evropské unii. A já bych se chtěla zeptat na um, soukromí a související práva, jak víme, uh, tato práva uh, neznají hranic a Evropská unie je tady v čele ochrany svých občanů a jejich práv. Zajímalo by mě velmi konkrétně, jak vnímáte roli Evropské unie, pokud jde o prosazování práv v oblasti soukromí také mimo hranice Evropské unie, například v USA? Děkuji. Paní Kanko, Evropský parlament, máte slovo. Děkuji, paní ministrině. Má otázka je spíše k zamyšlení. Já jsem si zatím eh, kladla určité otázky. Eh, všimla jsem si, že je v Evropě je velice složité diskutovat o věcech, které jsou důležité tam, odkud pocházím, tak tam um, jste zabiti, když máte svůj názor. A já jsem si myslela, že to je něco, co se děje pouze uh, tam, uh, kde uh, je autoritativní režim a uh, diktátorství. Ale když jsem začala žít v Evropské unii a stala jsem se političkou, tak jsem si všimla velmi často, že je velmi těžké uh, zavést diskuse na určitá témata a, a, a Nakonec vidíte, že mnozí lidé umírají v Evropě, i v Evropě kvůli svým názorům, protože uh, uh, něco zveřejnili v novinách, třeba Charlie Hebdo uh, a potom poslanec, poslankyně, která také vyslovila svůj názor. A Ehm, potom dále s Charlie Hebdo také někdo musí být eh, každý den chráněn, protože má své svobodné názory a vyslovuje. Takže to jsou věci, které se samozřejmě dotýkají eh, toho, co jste zmiňovala, svobody slova. Jsem velmi ráda, že jste to říkala, ale tady v podstatě je téměř nemožné o některých věcech diskutovat, eh, o věcech, které jsou zásadní a to ehm, není to, co jsem v Evropě očekávala. Takže můžete prosím pohovořit o tom, jak ehm, dosáhnout Evropy, kde lidé skutečně mohou hovořit a to, aby to bylo nejen na papíře, ale aby to bylo realitou v každodenním životě. Děkuji. Evropský parlament, pan Pelčík. Thank you very much. Uh... Děkuji, paní ministrině. Děkuji. Uh, sedím tady. Děkuji eh, za vaše komplexní hodnocení eh, situace a v podstatě bych chtěl zmínit dvě věci. Jednak k šengenskému prostoru. Já jsem velmi rád, že jste zmínila otázku výzev, kterým čelíme eh, tedy konkrétně výzva plně fungující šengenské oblasti. My všichni si uvědomujeme, že to není pouze výzva, pokud jde o externí hranice, ale je to i výzva, pokud jde o kontroly interní které provádí některé členské státy. A zaujalo mě vaše stanovisko, že finské předsednictví plánuje předložit eh, návrhy, které by eh, mohly zajít eh, za ty věci, které zatím byly řešeny dosud, nebo které byly na stole zatím. A mě by zajímalo, jestli byste mohla být konkrétnější o tom, jak můžeme co nejrychleji nejefektivněji zajistit, aby ty interní kontroly hranic uvnitř šengenského prostoru, které jsou ilegální, byly zastaveny. A pak další věc kterou jste zmínila, někteří kolegové už o tom také pohovořili, to je otázka, jak co nejlépe a nejefektivněji bojovat proti dezinformacím na internetu. Vy jste mm, mnoho času věnovala uh, teroristickým obsahům na internetu, ale šíření těchto informací podle mého názoru je možná ještě hlouběji zasahující výzvou, protože je to něco, co není uh, úplně zřejmé, ne, nevnímáme to uh, každý den, ale je to něco, na co nejsou jednotlivé členské státy dobře vybaveni, aby to potírali. Takže jaké kolektivní opatření můžeme přijmout na evropské úrovni, abychom efektivněji komunikovali uh, s velkými poskytovateli internetu, s internetovými platformami, aby nám pomáhali v potírání eh, těchto dezinformací včas a efektivně. Děkuji a nyní tady máme posledního řečníka a to je pan Kali, Slovinsko. Děkuji. Paní ministrině, děkuji oběma spolupředsedajícím. Velmi souhlasím s prezentací paní ministrině, velmi se mi e, líbilo, co jste zmínila. E, jsou to velmi aktuální věci a já bych se rád zaměřil na jednu konkrétní věc. Ehm, přemýšlím, jak to co nejlépe vyjádřit. Rád bych pohovořil o otázce um, internetová bezpečnost a naše děti. Uh, a jak víte, tak dnes se každý může nalogovat eh, přes smartphone na sociální média, stačí jednou kliknout a um, můžete potvrdit věk a uh, ti, kdo vlastní sociální média, to nekontrolují a, eh, a děti, kterým je 11 nebo 12 let, potom tedy um, mohou takto postupovat. Velmi často dochází k zneužívání eh, takových profilů a sociálních médií. Já si myslím, že tomu bychom měli bránit. Děkuji. Thank you. Please, Mr. Děkuji vám, paní ministře Ohisalo. Eh, nyní můžete reagovat na dotazy. oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, jonka kanssa yhdessä tak eh, tohle je opravdu eh, eh, zajímavý soubor otázek, který byl adresován právě na mě. Nejprve bych chtěla poděkovat za otázky k šengenskému prostoru. Finsko se bude snažit nalézt řešení, pokud jde o kontrolu vnitřních hranic. Možná, že bychom mohli uh, Eh, více do toho zapojit policejní eh, kontroly anebo technolo- různé technologie, abychom tuto oblast vyřešili. A pokud je o externí hranice, tak tady samozřejmě máme společný evropský systém o který se opírají všechny naše aktivity a samozřejmě eh, pak jsou tady ještě eh, další faktory, které se hrávají svou roli. To jsou třeba návraty a i tady je potřeba prohloupit to, co již děláme ve spolupráci s dalšími evropskými zeměmi. Musíme se postarat o to, aby tyto nové aktivity eh, byly kvalitně prováděny v realitě a my tady předložíme návrhy, konkrétní návrhy, jak lépe zajistit lepší, eh, tedy volný pohyb a zároveň zajistit lépe naši bezpečnost. Potom eh, kybernetická trestná činnost, tady k tomu také padlo několik otázek, je zřejmé, že máme zdroje, potřebujeme zdroje, musíme být akceschopní a potřebujeme taková řešení, která by mohla být zaktivována rychle a byla zaměřena na budoucnost. Například pokud jde o policejní složky nebo další národní orgány, tak je potřeba je vybavit tak, aby mohli potírat mezinárodní zločin, aby byla rychlá akceschopnost, je potřeba mít elektronické nástroje, které budou rychle nasaditelné a použitelné. A proto musí členské státy spolu vzájemně velmi dobře spolupracovat. Musíme zlepšit výměnu informací. Ale tady samozřejmě eh, narážíme také na suverenitu členských států a to eh, ovlivňování na internetu, to samozřejmě potom eh, ovlivňuje všechny části našeho života. Pokud jde o svobodu projevu, pro nenávistné projevy a hybridní eh, hrozby a dopad, který to může mít na demokracii, my eh, v našem předsednictví klademe velký důraz na právní stát, na svobodu tisku, svobodu vyjádření. A tady je jeden naprosto zásadní aspekt. My samozřejmě Eh, máme svobodu slova, ale zároveň s tím ruku v ruce kráčí také velká zodpovědnost a to musí platit všude v Evropě. Musíme si položit otázku, co můžeme udělat na evropské úrovni. Na radě o tom diskutujeme společně, například s poskytovateli internetového přístupu, s platformami, jako je Play, Facebook, Twitter a tak dále, protože i oni musí nést svůj díl zodpovědnosti. odpovědnosti. V tuto chvíli s nimi jednáme, se všemi těmito aktéry a právní stát samozřejmě musíme hájit všemi prostředky. Musíme samozřejmě zároveň hájit i svobodu slova, ale musíme si uvědomovat, že s tím jde v ruku v ruce i zodpovědnost za obsah, který vyjadřujete. Potom ještě otázka k rozšíření PNR. Eh, obecně eh, je zatím ta myšlenka, že teroristé a pachatelé trestné činnosti používají nejrůznější eh, dopravní prostředky a abychom potírali mm, závažný, závažnou trestnou činnost a terorismus, tak je potřeba, abychom sbírali data i v jiných oblastech. My musíme samozřejmě hledat společná evropská řešení a během našeho předsednictví se chceme zamýšlet nad tím, jaké jsou tady možnosti, eh, jak bychom mohli nebo kde bychom mohli schromažďovat tyto údaje, ale samozřejmě musíme zachovávat eh, ochranu soukromého života jednotlivců, základní práva a tak dále. Rada se teď bude muset sama vyjádřit k rozšíření sběru eh, dat PNR a eh, aby se to týkalo nejen osob cestujících v, leteckém, eh, v letecké dopravě. A poté bude na radě zhodnotit, jaký dopad to bude mít na finanční stránku věci, na právní stránku a tak dále, jaké jsou možnosti v praxi. To jsou tady otázky, které mi byly položeny a které eh, jsou v mé zodpovědnosti. Další otázky na tebe asi příště měla odpovědět ministrině spravedlnosti. Děkuji za všechny dotazy. thank you. Děkuji vám, paní ministrině. A teď eh, prosím dám slovo kolegyni. Kolegovi. Yes. So, is it you? <laughs> okay, you go ahead. Yeah. Okay. So... Dobrá. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a sice výměnu uh, názoru k uh, prioritám vedení Eh, tedy pardon, k prioritám eh, zprávy informací Europolu v letošním roce. Nyní si vyslechneme eh, prezentaci k tomuto a s velkou radostí zde vítám pana Luise de Eusebia Ramose, který je zástupcem výkonné ředitelky Europolu pro schopnosti a potom pana Ancio Kangase, který je hlavním superintendentem finské pohraniční policie. Nejdřív dostane slovo pan Eusebio Ramos eh, na, na nejvýš 10 minut. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, mm, pane předsedo, vážení eh, členové eh, společné parlamentní kontrolní skupiny. Já jsem velice rád, že vás dnes mohu poučit o tedy prioritách zprávy informací Europolu na rok 2019. Nejdříve se představím, já jsem Luis de Eusebio a jsem zástupce eh, výkonné ředitelky pro eh, v právě eh, lidské zdroje a zprávu informací a další věci a dnes pohovořím tedy o zprávě informací. V rámci eh, strategie eh, Europol 20 000, 2020 plus, eh, kterou spustila paní ředitelka Debol, jsme si uvědomili, že informace jsou nejdůležitějším aktivem Europolu a zpráva informací je klíčem pro naši činnost. Nejedná se jenom o podpůrnou aktivitu, ale je to eh, součást našeho každodenního chleba. A proto eh, je tak podstatná. Ten eh, přístup, který máme v Europolu, je praktický ke zprávě informací. Cílem je aby správné informace měli správní lidé ve správnou chvíli. To je praktický přístup a vždycky eh, jde o to, aby eh, naši pracovníci nebo respektive mm, pracovníci orgánů činných trestním řízení měli ty správné informace v terénu na v tu správnou eh, chvíli. Zpráva informací eh, je, se promítá do všech činností eh, celé agentury eh, od migrantů a boji s jejich převáděním přes organizovaný zločin až k dalším typům trestní, trestné činnosti. Zpráva informací roste pokud její složitost roste, eh, jak po straně technické, tak po straně objemové. Základní systémy eh, se vytváří eh, v Europol a, a můžeme je takto znázornit. Nejdříve tady máme Sienu, což je síť pro výměnu bezpe- bezpečných informací nebo bezpečná síť pro výměnu informací. V současné době máme více než 10 tisíc uživatelů po celém světě. Potom máme eh, informační systém Europolu. Jehož cílem je eh, provádění eh, vyhledávání a nacházení křížových odkazů k informačním systémům partnerů, abychom našli možné stopy pro účely našich vyšetřování. Ehm, máme ještě eh, k tomu nadstavový systém eh, Quest, eh, čili pro dotazování systému Europolu, což je právě pro další systémy našich partnerů. Teď máme v Evropě 9000 uživatelů tohoto systému. Potom máme analytický systém Europol EAS, který má specializované nástroje pro kriminální analýzu na, na pro Eh, tedy na vyžádání od členských států mm, a jejich pracovníků. Tady na tom pracují jenom Euro, eh, tedy analytici Europolu. Potom tady máme ještě eh, platformu pro odborníky. To jsou odborníci, kteří se pohybují v rámci kompetencí Europolu. To znamená, Čili tady nejsou žádná osobní data, která souvisí s, trestní, eh, s trestnou činností. Tady máme 16 000 uživatelů a tato platforma je otevřená i pro akademický eh, eh, a soukromý sektor. Nejdůležitější prioritou zprávy informací na rok 2019 je to, co je eh, znázorněno na tomto slajdu. První eh, dílčí priorita je usnadňovat výměnu informací, sdílení eh, poznatků a spolupráce mezi třetími stranami a členskými státy. Za druhé je to poskytovat nástroje k usnadnění vyhledávání mm, vyhledávání schody a ke zpravě dat. Dále je tady eh, spolu eh, interoperabilita s dalšími eh, unijními systémy v oblasti vnitra a spravedlnosti. Tady se můžeme dívat na rostoucí poptávku, pokud je o počet uživatelů a zeměpisnou působnost. Vzhledem k požadavkům a rozpočtovým omezením tak obrázek na pravo tady znázorňuje podíl mezi eh, požadavky na eh, eh, služby ICT a rozpočtem, který máme. Celkově máme 48 milionů eur rozpočet pro to, na toto ženských států, ale respektive celkový náš rozpočet je 48 ale eh, z toho dostat přichází jenom 23,45 eh, eh, na jiné, na jiné věci a 19 nám zbývá na toto. Navzdory tomu jsme byli schopni reagovat na požadavky a priority členských států. Na tomto a následujícím slajdu vám ukážu hlavní iniciativy, které jsme dokončili nebo je právě dokončujeme. Za prvé, Siena, čili systém pro výměnu, bezpečnou výměnu informací. Připojili jsme Světovou celní organizaci a Gruzii a mm, další země čekají na připojení. Dále informační systém Europol. Tam jsme vytvořili e, zlepšení výkonnosti na základě mm, Mm, modernizace technických platform, tedy technických eh, komponent, na kterých platforma běží. A také eh, zlepšujeme eh, zpracování, vyhledávání a vyhledávání schody. Potom Quest, ten je k dispozici nyní pro Finsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko. A zlepšujeme vyhledávací algoritmus pro tento nástroj pokud jde eh, zprávu eh, přístupu a totožnosti, tak jsme centralizovali autentizační eh, službu a také jsme zlepšili schopnost ověřování totožnosti. V projektu interoperability na evropské úrovni jsme podpořili takovou cestovní mapu Europolu na posledním zasedání eh, řídícího výboru v květnu 2019. Eh, na této mapě eh, je naším cílem aktivně reagovat na vývoj, který je relevantní pro Europol a promítat ho do organizačního plánování. Teď pracujeme na vývoje, vývoji přímého v, přístupu do VISu a také chceme využít Eh, nebo chceme zlepšit SIS, Schengenský informační systém. Pokud jde eh, eh, systém automatizované výměny dat, tak cílem je podporovat tuto infrastrukturu i nadále. Pokud jde o biometrický identifikační systém, tak tam máme poskytovat eh, expertní eh, poznatky Evropské komisi k příští generaci systému PRIM. A potom, pokud jde o UMF, tak se účastníme v projektových aktivitách hmm, tím, že sdílíme eh, odborné poznatky a poskytujeme podporu národním projektům. Jejich cílem je, jsou webové služby Quest a Siena. I když tato prezentace se zaměřuje na rok 2019, eh, tak už můžu eh, nastínit eh, priority zprávy informací do příštího roku. Čínské státy vyjadřují určité priority, pokud jde o interoperabilitu s dalšími systémy Evropské unie. My teď nabízíme systém Siena na zvýšené ochraně, úrovni ochrany Potom vylepšujeme eh, nástroje pro eh, eh, dotazování systémů v Europolu a také pro systém pro schvalo, evropský, evropský systém pro schvalování cest ETAS. A potom také se zaměříme na počítačový forenzní systém a Potom bychom rádi zvýšili naše schopnosti v oblasti eh, sdílení eh, poznatků o, na platformě Sirius a také dále chceme eh, zlepšovat prostor pro automatizaci výměny informací. Toť vše z mé strany a rád odpovím na jakékoliv vaše dotazy, budete-li nějaké mít you. Now I'm very pleased to give the floor Mr. Anssi Kangas, Děkuji. Teď bych dal uh, slovo uh, panu Ansi Konasovi z Finska. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už paní předsedkyně správně řekla, já jsem vrchním velitelem finských policejních sil a zároveň jsem předsedou pracovní skupiny DAPEX na půdě rady a mám i další funkce. Na půdě DAPEX jedním z našich hlavních témat je diskuze o budoucnosti automatizace pokud jde o výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států. My bychom tedy rádi řešili tuto problematiku v širším kontextu, to znamená strategicky. Nechceme řešit jen implementaci nástrojů, které máme k dispozici v tuto chvíli. A proto jsem byl pozván sem a když jsem se rozhodoval o čem vás budu informovat, vybrala jsem si projekt UMF3+, což je takové přirozené pokračování vývoje automatizace, což je ilustrace tady toho dalšího vývoje automatizace a já doufám, že to z mojí prezentace bude jasné. Dobrý. V tuto chvíli členské státy mají přímý přístup k informacím, které uchovává Europol na základě nařízení o Europolu. A jde tedy především o informace, které umožňují identifikovat a případně kontrolovat poznatky o určité konkrétní osobě. Krom toho máme přímý přístup k dalším relevantním souvislostem mezi informacemi za účelem analýzy a plánování strategie. Čili to je to, co máme k dispozici. Ten přímý přístup upravuje nařízení o Europolu, Současná verze nařízení říká, že Europol má vlastní informační systém. To znamená, že údaje, které Europol má k dispozici, jsou vzájemné součinnosti. Nicméně v praxi data a to včetně dat od členských států, e, jsou tedy k dispozici v různých databázích, včetně toho takzvaného informačního systému Europol, kde se uchovávají informace o případných e, dotazech a vždy je třeba tedy e, získat přístup k této databáze prostřednictvím domácího rozhraní. To je zajímavé z pohledu toho, kdo používá tento systém, my, Finové, jej používáme nejvíc. My tedy tvoříme 69 všech uživatelů, měřeno podle počtu dotazů v roce 2018. My jsme na to velice hrdí a podle mého názoru to dokazuje, že tedy vlastně ty systémy jsou solidní a fungují dobře. Projekt UMF3 Plus by měl umožnit automatizaci celého procesu a přímé dotazy bez rozhraní, tedy přímo z těch národních systémů. Fungování tedy, nebo tedy ten systém se nazývá Quest Query, tedy Eh, vyšetřování, dotaz. Zatím je to v pilotní stádiu, celý tady tento pilotní projekt financuje a řídí Evropská komise, to znamená, že Finsko není zodpovědné. A jde v něm o to, aby konečný uživatel měl možnost získat přístup k informacím z různých zdrojů, a to od jednoho počítače. Jinými slovy, z jednoho počítače se dostane k údajům, které uchovává Europol nebo konkrétní členský stát či některá jiná organizace. A Tady tedy zase vlastně vidíte tu souvislost s tím, o čem se bavíme na půdě DAPIXu. Měla by to být součást takového evropského systému vzájemné součinnosti, který eh, tento, tedy tento systém by eh, měl umožnit přímý přístup. Finské předsednictví musím zdůraznit znovu, ve svém podkladu k diskuzi na půdě DAPIX uvedlo, že se budeme snažit především o co nejjednodušší eh, přístup z pohledu konečného uživatele. Tak, aby ten konečný uživatel měl přístup ke všem datům, na které má legálně nárok. Což je tedy technologicky možné, ale zatím to není možné právně v tuto chvíli. A jak už jsem řekl, v tom prvním stádiu Quest bude podporovat pouze dotazy zaměřené na databázi EIS. To znamená, že to bude užitečné především pro ty členské státy, které doposud nevyužívaly dostatečně EIS. Aspoň tak my tedy hodnotíme situaci. protože my máme dobrou zkušenost tedy s přístupem k datům v EIS prostřednictvím naší domácího, našeho domácího rozhraní. E, dalším krokem bude přístup e, k členských států a k informační databázi Europolu na bázi hit, no hit, tedy ano či ne. Tady půjde o data, která jsou potřeba pro analýzu, operační analýzu v rámci vyšetřování a ta odezva bude prostá ano či ne jako odpověď na dotaz. A nikdo už nebude, tedy ten systém bude reagovat okamžitě, nikdo nebude ověřovat, zdali dotazovaná osoba je skutečně oprávněna předložit tento dotaz. Dotazující, promiňte. A my si to představujeme tak a doufáme tedy, že ve chvíli, kdy tato kapacita bude konečně fungovat, významně to eh, pomůže členským státům přístupu k datům, které má Europol. Protože tedy v této databázi hit no hit je daleko větší objem dat k dispozici než například v databázi EIS. Skoro až desetkrát větší, ať už jde o e, tedy jakoukoliv osobu či předmět. Již v tuto chvíli mají členské státy přístup k této eh, databázi, eh, je však pomalý a zdlouhavý. A tady tato nová úprava eh, situace změní. Podle našich informací, a samozřejmě tady se to všechno ještě může měnit, v závislosti také na omezeních, osobních zdrojí a tak dále. Nicméně na základě tedy těch současných informací tento přístup hit no hit bude k dispozici alespoň těm členským státům, které jsou zapojeny do pilotního projektu v roce 2020. Ale tedy je to pořád odhad. A na závěr mi dovolte říci, že by to mělo urychlit přístup eh, členských států eh, k informacím v databázích Europolu protože tedy tato databáze na báze hit no hit má téměř desetkrát víc dat o osobách a předmětech. Tím tedy končím svoji prezentaci a děkuji za pozornost. Thank you both. Děkuji panu Eusebiovi i panu Kankasovi za prezentace. A teď máme ještě trochu času před přestávkou na kávu. Takže je prostor pro diskuzi. Takže prosím, klaďte otázky. A případně tedy také můžete vyplnit doplňující dotazy na formuláři, který jsme vám rozdali před zahájením tohoto zasedání. Já navrhuji, aby každý vystoupil maximálně dvě minuty, tak abychom měli čas na odpovědi ze strany obou našich hostů, pana Eusebia i pana Kangase. Začínáme od paní Kornely, Itálie. No? Yes, please. Thank you. I speak in English. Děkuji, budu hovořit anglicky. Vážení kolegové, hovoříme ve velice, žijeme ve velice náročných časech a na půdě italského parlamentu se potýkáme s problémy, když přináší neregulované migrační toky. Itálie již dlouho volá po efektivních a konkrétních opatřeních na pomoc, protože italská hranice je zároveň i evropskou hranicí. V červnu Europol a Frontex odsouhlasili nový akční plán pro bezpečnost, který umožňuje efektivnější výměnu informací a údajů mezi těmito dvěma orgány. A to za účelem lepší ochrany evropských hranic. A mě by zajímalo, eh, jak se tento projekt vyvíjí dál. Nás to velmi zajímá, jsme připraveni vás podpořit. v rámci toho nového ducha spolupráce. Děkuji. Kypr, pan Miriantus. Děkuji, pane předsedo. V našem předchozím zasedání, na našem předchozím zasedání v Budapešti jsme hovořili o tom, že do konce roku vznikle Centrum pro ukládání spravodajských informací o cestujících a cestách v návaznosti na fungování systému PNR. A nás by tedy zajímalo, jak to vypadá s tímto projektem, jestli už jste začali zakládat toto centrum, případně jak jste daleko. Děkuji. Děkuji. Pan Kangas řekl ve své prezentaci, že Finsko je jedničkou, pokud jde o používání databází Europolu. Vy jste řekl, že tedy 69% dotazů bylo z finské strany a já bych si to rád potvrdil, jestli to je opravdu přesné číslo. A také pan Madison za Evropský parlament. Děkuji. Je to velice důležité téma a já jsem velice rád, že tedy eh, vlastně zasedáme společně s poslanci národních parlamentů. Já jsem ale slyšel různé pověsti o tom, jak vypadá spolupráce na půdě Europolu. Některé země mají velmi dobrou pověst, pokud jde o ochotu k výměně informací a užívání dat z databází Europolu, pak ale máme země, které nejsou až tak zapojeny do práce Europolu a někdy e, to vede tedy k problému. Někteří policisté některých zemí nejsou ochotni sdělovat informace, ačkoliv by to pomohlo v boji s terorismem, vyšetřování trestné činnosti a podobně. Jakou vy máte jako Finsko konkrétně zkušenost, pokud jde o výměnu informací e, s jinými zeměmi, ať už jde o vaše sousední, jako Švédsko, Ostonsko, či vzdálenější? E, dochází k té výměně informace ochotně, rychle, máte zkušenost, že některé země jsou možná problematické? Vzhledem k tomu, že, jak jste řekl, jste vlastně nejaktivnější zemí v Evropské unii, pokud je o dotazování. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil. Ať už jde tedy o zástupce Národního parlamentu či Evropského parlamentu. A proto předám slovo našim hostům, panu, Jose, panu Sevijovi a panu Kankasovi. Děkuji. A děkuji za tyto otázky. Já odpovím na tu první a druhou otázku, když dovolíte, a otázku 3-4 přenechám kolegovi. Pokud jde o spolupráci mezi Europolem a Frontexem, my tuto spolupráci opravdu chceme posílit na bázi nového evropského režimu spolupráce mezi oběma agenturami. mandát bude rozšířen o boj proti nelegální migraci a pašování lidí. To znamená, že budeme provádět extenzivní kontroly lidí v terénu. A hodláme také spolupracovat s místními orgány, ať už v Itálii nebo v Řecku, tedy s orgány, které si nárokovaly spolupráci s Europolem. My tedy jsme vždy ochotně podpořit práci policejních složek v terénu, ať už jsou to policejní složky Řecka nebo Itálie. A pokud jde o druhou otázku, projekt ETIAS, Evropský informační systém, zapojení agentury spočívá v ověřování informací, které Frontextu a se eh, zasílá centrální složka systému ETIAS. Této centrální složce ETIAS zasílá informace i Europol a tato data budou právě tedy kontrolována či ověřována a nadále pak předávána do databází Frontextu a EU-LISA. Pokud jde o dopad nových tedy kapacit systému na fungování agentury, bude to mít zásadní dopad na spravodajské fungování Europolu, protože centrální složka ETIAS bude mít možnost klást dotazy a ta služba bude fungovat na bázi 24 eh, hodin denně, 7 dní v týdnu. Europol nemá možnost eh, analyzovat informace, bude provádět pouze ověření a to bude představovat obrovskou zátěž, takže my opravdu tedy pracujeme na tom, abychom si mohli být jisti, že tyto služby budeme schopni centrální složce ETIAS poskytnout. To je, doufám, odpověď na vaše otázky. Pan Kangas, děkuji. Na tu první otázku jsem v podstatě přikyvoval, protože ano, v roce 2018 69 eh, dotazů EIS bylo právě ze strany Finska. Jde o velký objem, ale abyste získali ucelenou představu, je třeba říci, že hovořím o dotazech. Nehovořím o tom tedy, jaký objem dat jsme na základě těchto dat získali a nebo dodali. Takže se dá říci, že velké země dodávají do systému daleko větší objem dat, což je přirozené, mnohem víc než Finsko. A navíc je to statistika z roku 2018, tedy loňského roku, a naše procento zdá se letos klesá, ne protože bychom se snažili méně, ale protože jiné země nás předbíhají. Ten trend tedy vypadá dobře. A další otázka ke spolupráci. Tady je třeba to rozdělit do dvou oblastí. Existují rozdíly v tom, jak členské státy používají služby Europolu. Některé tedy to používají efektivněji než jiné. A pak je tu také problematika bilaterální spolupráce mezi členskými státy. A vy jste se ptali na to, zdali máme nějaké problémy se spolu, ve spolupráci s evropskými partnery. A odpověď na tuto otázku zní ne. To bych opravdu neřekl. Ta spolupráce běží hladce. Na základě tedy toho ohraničeného dotazu a pokud se to někde zadrhne, je to většinou v důsledku lidské chyby, nikoli systémové. A to je třeba tedy rozlišit. Já si rozhodně nebudu stěžovat na naši spolupráce s evropskými partnery. Děkuji. Děkuji. Máme už na čase jít na kávu, ale mám tu ještě další žádost. Paní Evelina Heinelova má otázku za finskou delegaci. Děkuji. Chtěla jsem se zeptat expertů, na mezinárodní vývoj. Kladla jsem si otázku, jaké technologie v rámci řízení informací používají jiné země, případně jiné než země Evropské unie, případně i jiné kontinenty. Jinými slovy, nezaostává Evropa, pokud jde o použití některých technologií či technik? oblasti zprávy dat. Za prvé, z národního pohledu a z evropského pohledu jsme na špičce v Evropské unii. Já vám asi nemohu, nemohu říct, jak to probíhá interně v pokud je o výměnu informací ve Spojených státech nebo v eh, zemích Latinské Ameriky či Afriky, Asie, ale Evropa je rozhodně na špičce v této oblasti. A pokud je o evropskou spolupráci eh, s vnějším světem, z mého pohledu což je tedy mezinárodní výměna informací eh, v oblasti vyšetřování. Tady spoleháme především na informace Europolu. Pan Eusebio, dovolte mi ještě tedy tuto důležitou otázku rozvést. Ty hlavní trendy, již jsme svědky na trhu, zvláště v oblasti eh, umělé inteligence a strojového poučení tady tady používáme nástroje, které jsou zaměřené také na lepší rozeznávání vzorců jednotlivých eh, jazyků. Tady, tady vlastně v této oblasti jsou proškolováni i pracovníci Europolu tak, aby byli schopni rychleji zareagovat A totéž tedy souvisí s ověřováním určité entity. Máme tedy proces, který umožňuje ve chvíli, kdy známe jméno nebo telefonní číslo, eh, tedy vytěžit i další informace. A to potom pomůže policistům v jejich práci. Pokud jde o Europol a nástroje, které máme k dispozici, my se snažíme získat větší objem informací, například to, pokud jde o forenzní data. Tady jde o obrovský objem dat, která mohou pomoc vyšetřování různých případů, včetně například potenciálního zneužívání dětí a tak dále. A protože je to tak velký objem informací, my se zatím soustředujeme jen na určité typy trestné činnosti, podle kterých je třídíme. A krom toho tedy používáme systém na bázi cloud, tady promiňte, nepoužíváme v žádném případě technologie na bázi cloud a to nejenom tam, kde jde o důvěrné informace, ale obecně. Děkuji eh, panu Eusebiovi, zástupci Europolu a panu Kankasovi, který zastupuje policejní složky Finska, za jejich prezentaci. Je evidentní, že zpráva a řízení informací je tématem, které je stále důležitější. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici stále větší objemy dat. A je důležité, aby tato data byla zpravována v souladu s našimi základními principy a právy. Po přestávce na kávu budeme pokračovat v naší Eh, diskuzi o úpravách, které navrhujeme, pokud je o jednotlivé postupy a procesy. Takže a ta debata už byla i doteď eh, náročná a proto navrhuji, aby ti z vás, kteří mají ještě nějaké další návrhy, jak eh, změnit či upravit jednací řád. Prosím, prosím vyplňte tedy eh, ten formulář, který máte před sebou, tak abychom hned po přestávce na kávu věděli, kdo je ochoten vystoupit k nějakému konkrétnímu bodu. tak jak tedy tato témata byla předmětem vyjednávání před naším zasedáním. A nyní přestávka na kávu. Děkuji. Nyní já tam. Jo, jako Dear colleagues. Vážení kolegové, budeme pokračovat. Budeme pokračovat v naší diskuzi eh, o, o eh, pravidlech eh, JPSG. Včera jsme dosáhli koncensuální dohody, eh, pokud jde o účast Dánska a vyslechli jsme si prezentaci delegací. Eh, podařilo se nám rozhodnout cestou koncenzu. A já bych chtěla připomenout na tady stanovisko spolupředsedů a trojky, tak jak jsme to již um, zmínili včera. Včerejší a dnešní diskuse znamená konec postupu, pokud jde o revizi pravidel. Spolupředsedové eh, budou podávat zprávu na konferenci ehm, o výsledcích revize, tak jak bylo požadováno na dubnovém zasedání 27. Nyní zahajuji rozpravu. a slovo dávám poslancům. Každý bude mít maximálně dvě minuty. A nyní tady máme paní Por. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem finské delegace bych ráda představila kompromisní pozměňovací návrh článku 5 který vám byl rozdán. Máte ho před sebou, chtěla bych to přečíst. Text, který nahrazuje článek 5 ROP. Spolupředsedové mají zastupovat JPSG na zasedání eh, managementu eh, Europolu jako nehlasující pozorovatele. Předsednická trojka se má Eh, má souhlasit eh, tedy eh, s prezentacemi setkání a zástupci mají podávat zprávu JPSK po každém zasedání management, managementu o závěrech. Děkuji. A nyní zástupkyně Nízozemska. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Včera delegace JPSK měli první výměnu názorů o celé řadě pozměňovacích návrhů k jednacímu řádu různé delegace a poslanci Evropského parlamentu pracovali na přípravě těchto pozměňovacích návrzích velmi intenzivně. A nyní máme dokument předsednictví, kde jsou různé možnosti spolu srovnávány. Včera proběhla diskuze a dospěli jsme k závěru na naší delegaci, že nebude snadné dospět ke koncenzu, pokud je o možné změny jednacího řádu. A navíc je to tak, že delegace neměly možnost se podrobně si podrobně promluvit o pozměňovacích návrzích, protože bylo málo času a proto nizozemská delegace navrhuje vytvořit eh, takový dotazník, ve kterém jsou všechny delegace vyzývány písemně zareagovat na pozměňovací návrhy, které byly předloženy, včetně kompromisního návrhu finské delegace. A navíc by mělo být uvedeno, zda jste ochotni souhlasit s různými pozměňovacími návrhy, s těmi konkrétními. Je důležité, aby pořad jednání měl hlavu a patu a poté by měla být vytvořena pracovní skupina, která by se zabývala možností rozšíření pozměňovacích návrhů, eh, které by potom byly eh, schopny dosáhnout koncenzu. Myslíme si, že by bylo škoda, kdybychom nebyli schopni se posunout dál. Myslíme si, eh, že ten krok v podobě dotazníku je důležitým krokem, který nás přivede dál posune nás a budeme schopni přispět k diskuzi o eh, jednacím řádu. Díky tomu dospějeme eh, k lepšímu a transparentnějšímu postupu a práci v rámci EPSG. Děkuji. Děkuji, pan Pistoris, Německo. Vážení kolegové, rád bych jménem Německa upozornil důrazně na to, že bezpodmínečně potřebujeme lhůtu pro zodpovězení otázek pravidla v oblasti otázek, které neupravují, za jak dlouho se má odpovědět. To je takový tupý meč a proto potřebujeme jasná pravidla, jasnou úpravu, protože jinak to celé podle našeho názoru vyzní na prázdno. A proto poukazuje na to, že bychom eh, se tady neměli eh, shodnout, měli bychom to poznamenat jako dissens na konferenci předsedů parlamentu, protože to není žádná drobnost, kterou můžeme snadno pře, nad kterou můžeme snadno mávnout rukou v tomto komplikovaném konstruktu. A dále, někdo, kdo je ministrem vnitra spolkové země v Německu a nese velkou zodpovědnost, bych si přál, abychom eh, jednoho dne mohli opustit naši diskuzi o jednacím řádu a začali se zabývat důležitými otázkami, jako například zpráva zprávou Europolu na téma právní terorismus a s dalšími otázkami. Nemohu se zodpovídat za to, že dva roky e, se tady zabýváme těmito nedůležitými otázkami. Ten svět venku, e, ten e, opravdu nečeká a ta situace je žhavá. Zástupce Polska. Pan Peters. Děkuji, paní spolupředsedkyně. Nejprve bych chtěl podpořit myšlenku, že bychom mohli eh, uzavřít diskuzi o jednacím řádu již dnes, protože je velice důležité, eh, jak budou tato pravidla vypadat, to je pravda, samozřejmě, ale jinak je tady celá řada dalších důležitých otázek, o kterých musíme diskutovat v budoucnosti. A já doufám, že se nám podaří dokončit tuto diskuzi dnes. Dále. EP eh, e delegace se samozřejmě snažila nalézt eh, kompromisy tam, kde to bylo možné a hm, obdržel jsem kompromis finské delegace článku 5 a donívám se, že delegace EP může odsouhlasit tento kompromis s nadějí, že se nám podaří diskuzi dovést do konce a že bude možné velmi rychle začít jednat o těch důležitých otázkách. Děkuji. Děkuji. Dále zastupce Švédska. Děkuji, paní předsedkyně. Kompromisní návrhy německé, finské a rumunské delegace můžeme podpořit, pokud je o článek 5. A dále bychom chtěli předložit návrh švédské delegace k článku 6.2 zavést zvláštní postup, který by umožnil delegacím předkládat návrhy k revizi jednacího řádu. Děkuji. Děkuji. Pan Demetria, Kypr. Eh, dobré dopoledne. Tyto pozměňovací návrhy jsou velmi důležité, ovšem důležité je rovněž to, abychom dnes tuto diskuzi uzavřeli. Je to otázka, která se táhne, je to páté zasedání a nám se zatím ještě nepodařilo dokončit článek 5, pokud jde o transparentnost a pozměňovací návrhy 4 a 5, jeden nizozemská, druhý německá, chorvatská, a rumunská, Myslíme si, že je nesmírně důležité, abychom vymezili časovou lhůtu a souhlasíme s pozměňovacími návrhy. Pokud jde o ten kompromis, který předložilo Německo, Finsko a Rumunsko dnes, k článku 5. Tady se donívám, že by bylo velmi dobré, abychom vysvětlili, co eh, znamená ultimately, na co tam odkazujete. A nesmíme zapomínat na zásadní eh, princip, že kompetence jsou v rukou členských států. Jsou to členské státy, kdo se musí shodnout na jmenování zástupce. Pokud se rozhodnou pro někoho z Evropského parlamentu, tak je to v pořádku, a ve stejném duchu, protože hmm, tam bude pozvánka eh, řídící rady, správní rady, tak nevím, jestli by tam tady měly být přizváni zástupci členských států, anebo eh, zda by měl být náhradníkem poslanec Evropského parlamentu. And then Mrs. Flora. Děkuji. Slovo má paní Móra, Rumunsko. Děkuji paní předsedkyně za kompromisní text. Podporujeme revizi, tak jak ji předložila švédská delegace. A potom um, myšlenka nizozemské delegace, ano, to také není špatné, ale měli bychom si uvědomit jednu věc. Toto je poslední okamžik, kdy můžeme nařízení změnit. Jakmile to bude změněno, tak eh, to v podstatě bude tesáno do kamene. A otázky jsou jediným nástrojem, který nám umožňuje vykonávat kontrolu. Proto je velmi důležité, abychom tam měli eh, to šestitýdenní období. Musí to být uvedeno v nařízení. A také pokud je také velice důležité, aby byly všechny eh, otázky zveřejněny. A pokud jde o ty pokyny, které jsme obdrželi minulý týden, tak eh, ty nemají žádnou právní hodnotu. Je to pouze orientační mm, orientační text, orientační pokyny a my potřebujeme mít eh, text, který bude mít právní hodnotu. Děkuji. Maďarsko, pan Vitania. Děkuji. Německá, eh, německý, finský a rumunský návrh. S ním plně souhlasíme. Ovšem, rádi bychom navrhli mírnou úpravu. První věta by měla znít v souladu s článkem 14 nařízení spolupředsedové výkonné předsednictví budou eh, zastupovat JPSG na správní radě jako nehlasující eh, zástupce a měla by být eh, také vyjasněno, po jakou dobu bude toto zástupnictví vykonáváno. Děkuji, pan Karamanty, Francie. Paní Karamami, Vážení kolegové, myslím si, že již několik zasedání se věnujeme těmto eh, pravidlům jednacího řádu a já si myslím, že už bychom to konečně měli dotáhnout do konce. Eh, nejprve dvě poznámky. Myslím si, že v naší práci, pokud jde o kontrolu eh, Europolu, tak nám jedna věc chybí a to je e, vlastně zaktivovat všechny nástroje, všechny zásadní věci. My jsme tam strávili mnoho času, zabývali jsme se interními pravidly a to je samozřejmě zásadní, ale pokud e, ztratíme ze zřetele tu otázku, jak vykonávat kontrolu, a my už o tom několik měsíců hovoříme, ne, nedaří se nám to nějakým způsobem vymezit, takže je potřeba, abychom to konečně rozsekli a to, co navrhlo Finsko, tak možná by to mohlo být takové přechodné řešení a my to můžeme podpořit, ale chybí nám tam eh, více aspektů. A co tam chybí? Tady navazuje na to, co říkalo Švédsko. Chybí nám tady eh, nějaký uh, další výjimečný postup pro revizi, protože v pravidlech zatím eh, se nepočítá s revizí. A kolega z Rumunska říká, že to bude tesáno do kamene a já s tím souhlasím. Takže možná bychom tam mohli nastavit i určitou možnost, buď pravidelnou nebo výjimečnou, eh, revize, možnost revize těch pravidel. Já vím, že Evropský parlament se chce již posunout dál, už to tady bylo vyjádřeno. Um, pokud jde o Europol, ale neměli bychom zapomínat, a to se zmiňovalo na různých místech, když hovořili různí řečníci, tak nesmíme zapomínat na to, že chybí finanční prostředky. A finanční prostředky pocházejí i od národních parlamentů. A my všichni tady jsme jistě přesvědčeni o kvalitě eh, práce Europolu a zároveň, že je důležité vykonávat demokratickou kontrolu Europolu tak pak nemůžeme podpořit požadavek finančních prostředků, pokud dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty nebude eh, dlouhodobě probíhat ve vzájemném respektu a uznání. Myslím si tedy, že tento návrh představuje možné východisko dočasné, jak si pomoci dočasně, ale měli bychom mít i možnost později to revidovat a mít nástroje eh, pro efektivní kontrolu. Je potřeba to řešit okamžitě a je to důležitá podmínka pro to, abychom se posunuli. Thank you. And then Mr. Děkuji. Irsko. Děkuji. Eh, ano, eh, máme tady ten návrh rumunské, finské a německé delegace. A myslíme si, že tam eh, v podstatě v zásadě bychom to mohli podpořit, ale myslíme si, že bude potřeba některé věci vyjasnit. Nemám tady před sebou eh, kopii eh, článku 14 nařízení o Europolu, ale pokud by tady byly pouze dva, eh, dvě setkání správní rady během 12 měsíců, tak a, a, a to, jak je to tady naformulováno, to může znamenat, že členský stát, který bude v té době mít předsednictví, možná nebude mít toho příslušného zástupce a mít tu možnost to vyhodnotit a podat eh, zprávu. Takže já nevím, eh, zda tedy mm, by tam mělo být, eh, zda ty spolupředsedové tam mají být společně nebo spíše alternativně jako nehlasující pozorovatele. Nevím, jestli by tam bylo, mělo být množné číslo nebo jednotné číslo, takže to bychom měli vyjasnit, jaké možnosti Eh, tam jsou. A myslíme si, že je důležité, abychom dosáhli závěrečné pozice eh, k této věci dnes, abychom se mohli posunout dále a začít řešit zásadnější otázky, pokud jde o dohled nad Europolem. Děkuji. Thank you, dear colleagues. And... Uh, Děkuji, kolegové. Nizozemské delegaci bych ráda řekla, že všechny delegace měly možnost se vyjádřit. Spolupředsedové se eh, zamyslí a uvidíme, jaké další kroky bude možné podniknout. Ano, spolupředsedkyně berou na vědomí ehm, také eh, další eh, připomínku, další delegace, pokud jde o konferenci předsedů. To byla poznámka švédské delegace.

Obrigada, bom dia. Děkuji vám mnohokrát. K tomu eh, kompromisu, který nám byl předložen, je několik věcí, na které bychom chtěli poukázat. My jsme se ptali už eh, na tu myšlenku alternování a vysvětlovali to ale ještě tady vznikají některé pochybnosti. Portugalská delegace k tomu předkládala návrh. Takže eh, když dojde k eh, zasedání eh, zástupců v Bruselu, v Evropském parlamentu, tak se to týká tohohle, nebo se to týká také zasedání v jednotlivých hlavních městech, že tam potom to, tomu předsedá ten daný vnitrostátní parlament. Presidente, So, um, another. Dále Paní tak. z německé delegace, prosím. Děkuji vám. Diskuze ukazuje určitou nejistotu ohledně toho, jak dále pokračovat. A my teď asi nepřispějeme eh, ke kompromisu, to vám asi bude všem jasné. Já si myslím, že na základě eh, toho švédského návrhu o revizní klauzuli, tak to bychom, tedy toho švédského vysvětlení toho návrhu, bychom měli tento podpořit. Asi tady nebude, se neschodneme, ale to téma tady prostě pořád bude. Měli bychom to dneska sice uzavřít, ale přesto zůstane nevyřešené, co se má upravit, eh, nebo eh, jaké eh, tužby mají eh, jednotlivé eh, státy. Spolupráce vypadá prostě jinak. Je tady určitě potenciál to upravit a je třeba to upravit. Proto bylo dobré, kdyby se všichni eh, sjednotili nad zatím švédským návrhem který vyzní revizní klauzuly. Do příštího zasedání bychom ještě se mohli zamyslet nad tím, jak dosáhnout schody. A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 předsedající. Pokud jde o zasedání v Bruselu, tak tam by to probíhalo tak jako dosud. Předsedové by se spolu vzájemně dohodli a tak už tomu je i v současnosti, tak to probíhá i nyní. Oni rozhodují a oni by potom rozhodli o tom, kdo bude o ním zástupcem. Eli hyvät äh, kollegat, ää, useita puheenvuoroja eri näkökulmasta ja kuten kaikki. Slyšeli jsme tedy různá stanoviska ehm, a jak jsme všichni byli svědky, jsou tady ještě některé otevřené otázky, na které panují odlišné názory. Nedosáhli jsme jednomyslnosti v tuto chvíli. Já si myslím, že situaci si všichni vykládáme stejně. Není tady jednotná, eh, jednotný postoj. A pokud je o článek 5, tak protože jsme nedospěli ke koncenzu, je návrh zamítnut. Eh, So we yeah, continue based on the, in the, in the... Takže budeme pokračovat. Na základě eh, včerejšího vyjednávání mohu oznámit eh, výsledek k debaty k navrhovaným pozměňovacím návrhům eh, nebo k kompromisům. Pojďme po jednotlivých pozměňovacích návrzích. První pozměňovací návrh eh, ke článku 3, 3 od nizozemské delegace. Tam nebyl konsenzus v této eh, změně. Eh, proto tento, tato změna jednacího řádu nebyla přijata. Pozměňovací návrh číslo dvě eh, z, eh, z Německého spolkového sněmu a spolkové rady. Článek 4 i 1a. I když eh, v zásadě tady byl principiální souhlas s obsahem, tak nebyl dosažen souhlas z procedurálních důvodů, takže eh, nebyl dosažen konsenzus. Tento návrh eh, tedy jednacího řádu nebyl přijat. Pozměňovací návrh 3 a 8 eh, Českého nizozemského parlamentu s příspěvkem Slovinska k rozhodování je PSG články 4 1, E a článek 5. Několik delegací se zásadně postavilo proti eh, zrušení principu koncenzu, tak i jak byl dohodnut na konferenci předsedů v Bratislavě v roce 2017. takže navrhovaná změna jednacího řádu nebyla přijata. Pozměňovací návrh 4 eh, spolkového sněmu a mm, spolkové rady z Německa, Rumunská a delegace a chorvatský parlament. Poznam, mm, pozměňovací návrh číslo 5 z Nizozemska a právo na kladení otázek, článek 5.2 Navzdory několika navrhovaným kompromisům, eh, včetně eh, použití eh, tedy vedoucího nástroje pro členy ohledně psaných otázek, který navrhli spolupředsedové, žádný kompromis nebyl uzavřen nebo nebyl dosažen. Takže tato změna jednacího řádu nebyla přijata. Pozměňovací návrhy 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12 a 11 k zástupci eh, je PSG na eh, hlavním výboru eh, v Europolu článek 5. Tam nebylo dosaženo koncenzu. takže navrhovaná změna jednacího řádu nebyla přijata. Pozměňovací návrh 13 švédského parlamentu. Závěrečná ustanovení článek 6. Také tady nebylo dosaženo konsenzu. Takže navrhovaný, navrhovaná změna jednacího řádu nebyla přijata. A to se tedy týká všech pozměňovacích návrhů. Pan Aguilar. Well, we've seen that, uh... Takže vidíme, Takže eh, to vyčerpání eh, zde eh, zastoupení v této síni z zlohové debaty o, o, jednacího řádu, o jednacím řádu znamená, že bychom to měli konečně ukončit. To bude asi rozumné. Pokud nemůže být dosaženo koncenzu, tak stávající jednací řád zůstává. A teď se dostaneme ke eh, změně, eh, která se týká dánské účasti. To jsme přijeli včera. A tato změna a eh, okamžitě nabyla platnost. To se týkalo dánské účasti, bohužel. Zdá se, že není konsenzus u těch dalších témat. A to v praxi bude znamenat konec řízení pro eh, revizi eh, jednacího řádu. Tak na čase, protože, jak asi víte, oba dva eh, spolupředsedové mají podat zprávu konferenci předsedů o výsledku revize jednacího řádu tak, jak eh, byla vyžádána a to učiníme. Na základě této zprávy eh, se spolupředsedové zamyslí nad dalšími kroky, eh, které by mohly vést k nalezení koncenzu o možných kompromisech. To je tedy oznámení, které se muselo učinit. Ještě předtím se, se dostaneme k dalšímu bodu. A tím je stanovení zástupce je PSG na zasedání výkonného výboru eh, Europolu, který zasedá tedy eh, v eh, centrále Europolu v Hagu. Tady se také pokoušíme tady dosáhnout, nebo pokusili jsme se dosáhnout koncenzu. Vedli jsme debatu, vážíme si všech učiněných příspěvků, ale pokud jde o výsledek, této eh, konverzace a výměny názorů, tak vám mohu oznámit, že pokud nebude žádný konsenzus eh, k úpravě stávajícího jednacího řádu v této oblasti, tak spolupředsedové budou i nadále zastupovat eh, PSG v Europolu a na každém zasedání jeho výkonné rady. na toť konec rozpravy k jednacímu řádu. A tímto myslím, že bychom se měli dostat k eh, závěrečnému části našeho dnešního zasedání. Tím jsem tady vyřídil tento bod, takže A s určitým očekáváním eh, se tedy dostáváme k závěrečnému bodu a to je eh, tedy eh, to jsou tedy závěrečné proslovy. A předám slovo paní Talvici, aby ukončila tedy naši, tedy druhé zasedání naší společné parlamentní přeskumné skupiny. Děkuji, vážený pane spolupředsedo. Vážení poslanci, vážení hosté. Děkuji vám, že jste se všichni zúčastnili této akce. Doufám, že dnešní i včerejší prezentace a výměna názorů posunuli je PSG směrem k naplnění jejího poslání, co by orgánu sledujícího, jak Europol plní své úkoly a poslání. A to je všechno. Děkuji. Já mnohokrát děkuji všem. vám za vaše příspěvky, za vaši ústav, uh, eh, účast, za to, že jste se uh, tady dostavili uh, a že jste se podělili na vší práci. Uh, nejenom během posledních měsíců, ale uh, také pokud jde o jednací řád, tak také mnoha letou práci. Spousta z vás říkala, že uh, by to chtělo ukončit tu debatu, tak jsme to učinili a, teď eh, pokračovat eh, s institucionalizací tohoto formátu a eh, přeskumu Europolu. Daří se nám dosáhnout určitého pokroku v této práci. Díky čemuž budeme moci pokračovat do budoucna, prohlubovat eh, v prohlubování našeho odhodlání hm, přeskoumávat činnost eh, Europolu. Příští zasedání eh, má proběhnout příští rok v březnu během chorvatského předsednictví Evropské unie, takže to bude v Chorvatsku. Ještě je třeba, aby chorvatské předsednictví potvrdilo přesné místo konání. Akci bude pořádat společně Evropský parlament a chorvatský parlament. A v mezičasem je samozřejmě i nadále budeme e, ve styku s Europolem v každém, každým možným způsobem a přeskoumávat budeme e, činnost Europolu a zejména e, v jeho výkonného výboru a proto si uh, vážíme, a řekl bych to tady, uh, činnosti Europolu a jeho přítomnosti zde. Eh, a děkujeme za to, že nám umožňuje to dělat naši práci. Aktualizovací jednací, eh, aktualizovaný jednací řád eh, dostanete všichni přítomní k dispozici a samozřejmě dostane i eh, delegace Evropského parlamentu co nejdříve. Děkuji vám všem za vaši účast a přejeme vám šťastnou cestu domů. Těm z vás tedy, kteří jste přijeli z jednotlivých eh, států v národních delegacích. Děkuji vám a uvidíme se v Chorvatsku. Naschledanou.